¿Tenéis auriculares? Por cierto. A ver. Uno detrás. Bene, riprendiamo i lavori di questo seminario. Dobré, dámy a pánové, můžeme opět pokračovat v našem semináři na téma nové strategie pro genderovou rovnost po roce 2015. Myslím, že bychom asi měli začít, přestože tady ještě někteří kolegové nejsou, Nicméně tlumočníci nemohou zůstávat moc dlouho, takže pojďme se snažit dokončit alespoň první část dnešního semináře. Dnes dopoledne jsme totiž přetáhli, takže máme do půl čtvrté na první prezentaci naší expertky. To bude konec prvního panelu a pak vám dám prostor pro otázky. Čili Dorota Šeleva má doktorát z Varšavské univerzity v Polsku, bude mluvit na téma mateřské dovolené, otcovské dovolené, rodičovské dovolené a neplacené péče. Doroto, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala organizátorům, že mě pozvali Dostala jsem za úkol poskytnout přehled činnosti EU v oblastech mateřské, otcovské, rodičovské péče. A toto je velmi široká oblast a myslím si, že co se týče situace zaměstnanců, zaměstnaných žen a mužů, tak tady se nám dobrého přehledu dostalo dopoledne a identifikovali jsme Um, problémy především v oblasti zaměstnanosti žen, takže já se pokusím nastínit v krátkosti tyto základní problémy, které souvisejí úzce s rodinným životem a s souladem mezi pracovním a rodinným životem. Pochopitelně otázky související se rodičovskou dovolenou jsou s tímto úzce zpěty. Během posledních dvou desetiletí eh, dosáhla zaměstnanost žen eh, nebývalé výše, ale na druhou stranu tady máme nadále velké mezery. Eh, především je tady nerovnost mezi platy mužů a žen. Jsou tady také velké rozdíly mezi členskými státy s ohledem na míru zaměstnanosti žen. A Existují země, především na jihu a na jihovýchodě Evropy, kde míra nezaměstnanosti žen je podstatně nižší a do budoucna může ohrožovat jejich ekonomickou situaci a autonomii. Na druhou stranu jsou tady rozdíly mezi různými věkovými skupinami. Pokud se podíváte na indikátory zaměstnanosti žen, tak zjistíte, že dochází ke zvýšení zaměstnanosti u všech věkových skupin, ale v případě mladších to zvýšení není tak podstatné. Čili nadále jsme v Evropě svědkem takzvaného postihu mateřství. Zaměstnanost těch žen je daleko nižší než zaměstnanost těch eh, žen, které nemají děti nebo se nemusí aktivně o děti starat. Jedná se především o děti malé. Pochopitelně vzhledem k těmto problémům existují různé typy eh, politik na úrovni EU i národních politik. Eh, jejich cílem je bojovat proti těmto nerovnostem, především platového charakteru. E, mateřská a otcovská dovolená jsou dvěma pilíři této politiky. Tato politika začíná pochopitelně, když už je žena těhotná, e, mateřská otcovská dovolená je většinou ošetřena jako období těsně po porodu. Žena pochopitelně musí kojit a musí si po porodu odpočinout, ale zároveň je to také velmi důležité období, kdy rodiče si mohou upravit chod domácnosti a kdy otcové mohou budovat užší vztah s dítětem a vytvářet si vazbu a otcovské dovednosti. Stávající závazná směrnice nastavuje standard na 14 týdnů, což se zdá být zastaralé ve světle toho, že většina nebo všechny členské státy tento standard dodržují a pokud se podíváte na legislativu některých zemí, tak to vypadá tak, že některé země poskytují standardy daleko vyšší. Ve východní Evropě všechny země poskytují alespoň 18 týdnů placené mateřské. S ohledem na otcovskou dovolenou, tady žádný evropský standard neexistuje, nicméně existuje určité období pro otce v rámci rodičovské dovolené, ale k tomu se ještě vrátím. Ale co se týče um, volna po porodu, pro otce tady neexistuje žádný standard a proto je tady celá škála řešení v různých členských státech. V té studii, kterou jste možná měli možnost si vzít dnes u vchodu, uvidíte komparativní tabulku na straně 92, kde je vidět, že jsou různé způsoby, jakými členské státy chtějí poskytnout řešení této situace pro matky a otce. Ale ve většině zemí jsou to ženy, které se rozhodnou pro tu dovolenou. No ale co se stane po konci mateřské dovolené? Následují různé typy volna, většinou rodičovská dovolená, která je k dispozici ve většině zemí. Ta je většinou k dispozici oběma rodičům. Nicméně jsou někdy určitá období, která nejsou převoditelná a kdy mají na ní nárok eh, pouze kdy má nárok na to pouze jeden z rodičů. To má různé dopady. Výzkumníci se shodují na tom, že pokud ta dovolená je příliš dlouhá, tak to penalizuje ženu. Dlouhá nepřítomnost na pracovišti vede ke kratší kariéře nebo kariéře, která není odměňována tolik jako kariéra žen. Uh, které se nestarají mm, o děti doma. Ale co je ještě důležitější, že nedávný výzkum dokázal, že je velice důležité zapojit do péče otce. Což je zásadní nástroj politiky, který by ovlivnil chování mužů. Na úrovni EU máme tedy nástroj rodičovské dovolené, příslušnou směrnici, ale společný jmenovatel je tady nízký, protože oproti tomu, oproti běžnému závazku poskytnout čtyři měsíce rodičovské, uvádějí státy, že by měl být alespoň jeden měsíc navíc. Nicméně eh, nezavazuje to státy, jak si toto platově ohodnotit. Takže pokud se na to podíváte v případě otců v Evropě, tak otcovskou dovolenou si berou pouze v zemích, kdy uh, um, otcové jsou odměňováni určitými dávkami. To znamená, že otci, otcové se rozhodnou jít e, na otcovskou dovolenou pouze pokud to je finančně ohodnoceno. Jinak je to velmi nepravděpodobné. Krom těchto dvou typů dovolené existují různá jiná řešení, jejichž cílem je pomoci rodině, tak, aby mohli si upravit povinnosti rodičovské i pracovní. A to jsou různé typy pružného pracovního úvazku. Před plnohodnotnou prací je třeba mít určité přechodné období a v tomto případě je nutné se domluvit se zaměstnavatelem, který by něco takového mohl pro péči o dítě poskytnout. Často ale těchto úprav opět využívají ženy a vzhledem tomu, že eh, takováto úprava je většinou spojena s nižší hm, platovým ohodnocením, tak to přispívá k nerovnosti mezi platy mužů a žen. Co to znamená? Pochopitelně někdy je lepší pro matky či otce snížit pracovní zátěž, počet pracovních hodin. Ale této úpravy využívají především ženy, často to znamená, že tedy pracují méně hodin a tudíž méně vydělávají. A zase postih mateřství je v tomto případě větší. Krom toho, v případě politiky je důležité se podívat na různé služby péče pro rodinu. A myslím si, že nejznámější nástroj koordinace této politiky na úrovni EU jsou cíle z Barcelony, které byly stanoveny v roce 2002, ale pouze 9 zemí plní první cíl 33 péče o děti do 3 let věku a pouze několik dalších zemí plní 90% cíl. Já vám ta čísla v rychlosti ukážu. To jsou dvě čísla. Vidíte, že ty země, které plní barcelonský cíl pro děti do tří let věku, jsou země, které tradičně poskytují velký přístup k těmto službám, což také platí pro země, které plní druhý barcelonský cíl s ohledem na mateřské školky. A na závěr, neměli bychom pouze mluvit o péči o dítě, ale jsou tady ještě další věci, které souvisejí eh, se stárnutím společnosti. Dalo by se mluvit o takzvané sandvičové generaci, kdy máme, dejme tomu, 60-leté ženy, které jsou ekonomicky aktivní, e, mají staré rodiče a děti, takže se čeká, že budou poskytovat péči jak svým rodičům, tak dětem a zároveň budou pracovat a budou ekonomicky aktivní. Jsou to pochopitelně velké výzvy a Vlastně je velice důležité se na to podívat z širšího kontextu, nejenom z kontextu péče o děti. Čili na závěr tady mám seznam doporučení s ohledem na možné akce a kroky EU pro péči o děti v domácnosti či v různých institucích. Na závěr si myslím, že je třeba nadále pracovat na revidované verzi směrnice o mateřské dovolené. A pak jsou tady ještě dva pilíře, které jsou zásadní z mého hlediska, a to je prodloužení trvání dovolené e, z 18 na 20 měsíců, což je velice důležité. Směrnice by měla zavést alespoň dva týdny otcovské dovolené, což by mělo být finančně hodnoceno. Na víc domnívám, že je důležité monitorovat způsob, jakým se provádí tato směrnice, protože existují země, které jaksi neplní směrnici, anebo které transponovaly směrnici pochybným způsobem. Navíc ty nástroje, které jsou EU k dispozici, doporučení pro jednotlivé země v rámci příslušného semestru by měly být využívány pro monitorovací účely. A v neposlední řadě s ohledem na barcelonské cíle by měla rada potvrdit cíle a přemýšlet o nových cílích pro dlouhodobou péči. A to nejenom o péči pro děti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, nejdříve bych chtěla poděkovat naší referentce Dorotě Šelevě za její příspěvek ve kterém se věnovala tomu, jak my bychom jako poslanci si zde na tomto výboru měli neustále připomínat, že je naším úkolem pro příští léta zajistit silnější jednotnost tohoto tématu, neboť i nastále, nadále přetrvávají značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy EU. Měli bychom tedy přistoupit naší každodenní práci k silnější harmonizaci a já vás ujišťuji, že takto učiníme, že v průběhu příští let se o toto budeme snažit. Zejména ti z nás, kteří již zde působili v minulém moderném období, se velice zasadili o mateřskou otcovskou dovolenou. Jak bylo správně řešeno, existují zde velké rozdíly. Například v Itálii toto sice existuje teoreticky, ale nikdo nic takového nevyužívá. Pokud bychom v Itálii eh, provedli průzkum veřejného mínění, tak bychom možná našli jednoho muže, který takovouto možnost využil, i když tato možnost v Itálii existuje, je možné, aby muž takto potvořil svou ženu. Proto je doufám, že je v pořádku, eh, že ti nevadí, že ti tykám. To, co jsi řekla, je jistě pravda. V minulých letech ženy učinily jste pokroky při uh, svém začlenění do pracovního trhu, ale nevím, zda to platí i pro ty ženy, které se stanou matkami a zda to platí pro dobu po porodu. Takže zde je třeba se tomu ještě věnovat a poskytnout ženám odpovědající nástroje. A nejenom ženám, ale také rodinám, protože když hovoříme o podpoře žen, tak tím nemyslíme pouze podporu žen samotných, ale samozřejmě podporu celých rodin. Ještě jednou děkuji za tvůj příspěvek a nyní bych se zeptala, zde v sále, zda se někdo chce na něco zeptat Doroty Šelevy, či zda si paní místopředsedkyně přeje vzít slovo, aby mohla něco podotknout k příspěvku naší referentky. Tedy, pokud momentálně nikdo žádný dotaz nemá, jak se zdá, tak ti ještě jednou mnohokrát děkuji a my bychom pokročili dále a zahájíme druhou část našeho semináře s názvem Ženy v politickém a hospodářském rozhodování. Předsednictví místo mne pro druhou část semináře převezme kolegyně a já vám ještě jednou děkuji za spolupráci. Eh, eh, Budu hovořit portugalsky. Všem vám přeji dobré odpoledne. Jmenuji se Ineš Zuber, jsem místo předsedkyní Komise pro práva žen a rovnost pohlaví a je mi velkým potěšením, že mohu předsedat tomuto panelu v diskusi, která je zásadní v současné době. Dnes hodnotíme to, co bylo učiněno na tomto poli, tak, abychom se mohli lépe zaměřit na to, co chceme udělat v budoucnosti. Téma, které zahájuje druhou část našeho semináře, se týká eh, dalších otázek. Otázek eh, základních práv, eh, rozhodovací schodnosti a také rozvoje. A proto jsme pozvali, máme tady hosty, kteří nám budou eh, dělat jakési přednášku o ženách, které se podílí na rozhodovacích procesech. A jako první to bude Eleonor Lepinár, která mm, pochází z Lozán a na univerzitě v Lozán vede Centrum pro genderové studie. Její výzkum se soustředuje na otázky kvót, multikulturalismu, sociálních hnutí a také na sociolegální studie z eh, ohledu, z pohledu feministického a ní zde tedy velice vítám Eleonor a eh, předám jí slovo a poprosila bych o referát v délce deseti minut. Děkuji mnohokrát. Jsem, je mi velkou ctí mít, být zde dnes mezi vámi a Budu hovořit o otázce role žen v rozhodovacích procesech od konce 80. let. Můžeme konstatovat, že ženy si čím dál silněji uvědomují, jak důležité je, aby eh, byly účastny v procesech politického a instancích politického rozhodování, jak na národní, tak na evropské úrovni. Což vede k tomu, že dnes máme celou řadu doporučení, které se týkají také mezinárodních norem a za cíl mají posílení role žen v institucích. Ale zjišťujeme, že pouze 22 je podíl žen v, celosvětových parlamentech, což znamená, že že nejsou příliš málo reprezentovány, pokud jde o politická rozhodování. Evropský průměr je 28% žen v parlamentech, takže je to o trošku lepší než ten celosvětový průměr, ale není to vlastně ani jedna třetina, což by bylo 33%. A to je cíl, který jsme si vetkli již v roce 1995, když se konala konference OSN pro ženy. Takže nyní po tolika letech jsme stále ještě nedosáhli cílů, které jsme si tehdy vytkli. Ovšem zjišťujeme, že kvóty navzdory všemu se staly mechanismem, který se prosadil a který je navíc efektivní. Dokáže efektivně potírat tu situaci. Kvóty se používají čím dál častěji a na světě máme asi 100 zemí, kde již platí ta či ona forma kvót. 56 zemí již má eh, kvóty v legislativní podobě a eh, pak zde máme čím dál tím více zemí, kdy máme kvóty například ne ve výši jedné třetiny, ale dokonce 40 či 50 A pak zde máme rozšiřování kvót i na instituce. Na začátku se hovořilo pouze o politice, ale nyní jde i o ekonomické instituce a také o veřejné instituce. Všude tam se kvóty zavádějí. Existují různé typy kvót. Na jedné straně a je důležité na to poukázat, protože Často se používá jeden pojem a e, označují se tím různé věci. Máme se například i takzvané měkké kvóty, dobrovolné kvóty, kde nejsou žádné sankce, například v rámci politických stran. Pak máme kvóty pro správní rady, kde sice pro tvy máme legislativně zakotvené, ale neexistují žádné sankce pro nedodržení těchto kvót. Je to pouze jistá pobídka, podnět pro to, aby bylo více žen ve správních radách. A pak zde máme ty takzvané tvrdé kvóty, které se prosazují ze zákona a kdy například eh, volební kandidátka u voleb není akceptována, protože nebyla dodržena kvóta, či případ, kdy správní rada její složení není platné, protože nebyla dodržena kvóta. Existují tedy různé nástroje. V Evropě nyní nalezáme veškeré tyto typy kvót. V různých členských zemích eh, se používají různé typy a týká se to jak politické, tak ekonomické oblasti. Existuje již mnoho členských států, které používají kvóty v rámci svých veřejných institucí. To není možno, tolik známe. My tomu říkáme public body kvóta, tedy kvóty pro veřejné instituce. Týká se to například jmenování úředníků v ministerských kabinetech či jmenování úředníků v rámci regionálních zpráv nebo kvóty pro výbory, které zakládá vláda či parlamenty. Takovéto kvóty existují například v Rakousku. Pak existují kvóty v různých dalších institucích, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, mám tím na mysli například univerzity. Dále jsou zde iniciativy, jako například v Německu, kde je snaha zavést kvóty do profesních odvětví, například do žurnalistiky či do oblasti medicíny. Jakou sílu má tento nástroj kvóty? Proč se využívá čím dál častěji? Prostě proto, protože funguje. A proč kvóty fungují? Fungují proto, protože přivádějí žen do institucí, eh, ve kterých dříve nebyly. Příklad. Například v roce 2012 existovalo na světě 10 zemí, kde počet žen v parlamentech velice narostl a osm z těchto deseti zemí zavedlo kvóty. Například v Evropě eh, máme šest zemí ze 16, kde je nejsilnější podíl žen v parlamentech a to jsou přesně ty země, které zavedly kvóty aby tyto to země, kde z historického hlediska jsme měli velice slabé zastoupení eh, žen v parlamentech, například Španělsko, Portugalsko, ale také Belgie, Polsko či Slovinsko. Zde zjišťujeme, že skutečně kvóty jsou nástrojem, jak prosadit rychlé změny a že to vede k silnému nárůstu žen v takovýchto oblastech. Například v Slovinsku jsme měli 12 poslanky, ani máme 34, nebo v Ronsku ve správních rádách jsme měli před 6 lety pouze 16 žen a níž to nyní je 40 žen, což je skutečně kvantový skok je zjevné, že pokud existují sankce a pokud tyto sankce jsou zákotně zakotvené, tak kvóty jak v oblasti politické, tak v oblasti ekonomické fungují. Ale e, jsou zde jisté podmínky, které třeba dodržet. Tak tomu je vždy. Například v politice je velice důležité, aby kvóty na, například ty, které platí pro kandidátky, určovaly také místo na kandidátce, na kterém místě musí být muž či žena. Pokud tady máme pouze kvótu a nemáme stanovenou pořadí, tak eh, to k ničemu nevede, protože většinou potom ženy na kandidátce jsou na posledních místech. A Eh, kvóty pak nevedou k tomu, že je zvoleno dostatečně žen. K něčemu podobnému došlo například v Polsku. A pak jsou zde další podmínky. Kvóty musí stanovovat nějakou prahovou hodnotu a potom maximální hodnotu, což například znamená, že když máme kvóty jednotřetinové, či 20%, či 33%, jsou problematické, protože často se z tomu z toho stává maximum pro zastoupení žen eh, a ne nejnižší hodnota. To zjišťujeme například v Řecku nebo v Belgii. Byl tento stav rovněž dříve, než Belgie předplacovala odpovídající právní předpis. Jak již bylo řečeno, je třeba, aby existovaly sankce. Bez sankcí kvóty nefungují. A pak je důležitá kontrola. Je třeba kontrolovat, zda jsou kvóty dodržovány. Neboť monitorování a kontrola těchto kvót vede k tomu, že se pokrok prosazuje rychleji a je tady lepší vědomí pokroku. Zároveň si společnost uvědomuje, kde to funguje a kde ne. Měří se tedy jak pokrok, tak oblasti, které nepokročily. Pak je možné se z toho použit, poučit a přijmout nové zákony a vyřešit problémy, které existují. Tímto způsobem vzniká jakýsi velice pozitivní kruh. A pak jsou zde ty dobrovolná opatření, například v rámci politických stran což může být relativně problematické, protože často je tomu tak, že pouze některé politické strany si stanoví kvóty, ale ne všechny. Většinou jsou to levicové strany, které jdou cestou kvót. Vede tedy k tomu, že nejsou rovnoměrně rovnocené kvóty ve všech stranách, nebo všechny strany ani nemají kvóty. Něco podobného máme například ve Spojeném království, kde kvotu pro ženy má pouze lejbristická strana, což vede k tomu, že více než 80 zvolených poslankyň v britském parlamentu jsou laboristické poslankyně, což vede k tomu, že ženy poslankyně e, jsou zastoupeny pouze 24%, a tomu, to, tomu je již po mnoho let. A podobnou situaci máme i v Německu. Ženy poslankyně jsou většinou poslankyněmi z levicových stran. A podívejme se do světa ekonomiky. Zde existují opatření, například respektive tato opatření jsou prosazována a pokud k tomu tak není, tak je třeba vysvětlit, proč. Často pouze eh, v hospodářský svět vysvětlí, proč nebylo možné kvotu zavést, prosadit, což ovšem vede k tomu, že se ta kvota vůbec neuplatňuje. Například zde máme Portugalsko, kde sice byly zavedeny kvóty, ale podíl žen se vůbec nezvýšil. Pak je důležité poukázat na to, že tyto kvóty mohou ženy eh, jak si přivést do důležitých politických a ekonomických funkcí, ale je zde další aspekt kvót a to, že jsou ženy v jistých institucích eh, jaksi pochybňovány, či i nejsou. Pokud existují kvóty, tak eh, si nikdo neklade otázku, zda žen, že žena vůbec chce pracovat na takovýchto postech ale skutečně jsou zde otázky, jaké mechanismy diskriminují ženy, jak, jaké mechanismy podporují ženy pro to, aby mohly pracovat v takovéto instituci. Takže pokud se kvóty zavedou, může se změnit i způsob nabírání pracovníků, například při dozorčích radách je tomu takto a je třeba zavést nové postupy, jak se hodnotí schopnosti nově nabírajících pracovníků. Tímto způsobem je možné pozměnit kritéria a odstranit cesty překážky pro ženy. To je důležité i v politickém světě, nebo je jasné, že ženy, i když mají stejné vzdělání jako muž, jsou pokládány za méně kompetentní kandidátky. Jde tedy o to, aby ženy byly silněji pozbuzovány svými stranami, uh, aby skutečně projevovali zájem o důležité funkce. Právě z těchto všechto důvodů je důležité mít závazné mechanizmy, tak aby se ženy dostávaly na kandidátky, bylo to povinné. Pak je zde další pozitivní dopad kvót. Dnes jsme hovořili o pracovním trhu. Kvóty vytvářejí pracovní místa, zjistili jsme to také v politice. Eh, tam jsou portfeje eh, pro ministry většinou dávány mužům ministerská místa. Ale zajímavé je, že když jde o kvóty pro veřejné instituce či o jmenování pro výbory ministrů, například eh, v severských zemích, vede to automaticky k tomu, že ženy se mohou lépe prosadit například v oblasti zemědělství, v oblasti obrané. I zde e, budeme mít čím dál tím více úřednic. Vede to k tomu, že jisté oblasti politiky a společnosti, které byly vyhrazeny dříve pouze mužům, jsou nyní zpřístupněny ženám. Pak je třeba, abychom měli vzory také pro mladé ženy, což opět je e, dobře proveditelné pomocí kvót. Dále je nutné diverzifikovat rozhodující orgány, jako například ve Francii máme kvóty pro správní rady. Tyto správní rady se takto omlazují, e, jsou v nich mladší lidé než dříve, a dostává se do nich také více osob, s, které pochází, tedy nepochází přímo z Francie, ale mají například migrační původ. Takže kvoty jsou velice vhodné pro překovávání různých překážek, pro odstraňování různých typů diskriminace, ale pomocí kvót není možné vyřešit vše. Pokud bychom si nyní mysleli, že se pouze zavedou pravidla kvóty a tím se vyřeší veškeré problémy, tak tomu tak není. Není možné eh, takto vyřešit veškeré problémy ve společnostech, ve kterých dříve ženy byly vyloučeny z rozhodovacích procesů. A nyní se dostávám k doporučení, které je na stránce 12 mé zprávy. Je důležité doplnit kvóty dalšími opatřeními tak, aby se změnila institucionální kultura rozhodujících orgánů. Jak vypadá současná situace? Zjevně k jistému pohybu došlo. Jistá změna tady je. Mám tím napsat například směrnici paní Redingové z roku 2012, která vzbudila velký odpor například v Německu, ale v Německu již odpor vůči této směrnici neexistuje. Německo stanoví kvóty do konce tohoto roku, které se budou týkat dozorčích rad a správních rad. Znamená to tedy skutečně, že věci se hýbají. Je tady pozitivní pohyb, který je dobrý. Proto abychom dále zaváděli důležitá opatření, která budou právně závazná. Jistě víte, že Evropská unie je v této oblasti velice důležitý hráč. Existují různé evropské směrnice a také různá doporučení v této oblasti. Já doufám, že Evropská unie zůstane důležitým hráčem i v budoucnosti a to proto, protože podporuje různé lokální hráče a organizace, které se zasazují o práva žen. Hmm a o to, aby byly zaváděny kvóty na národní úrovni. Dále je důležité, abychom měli v rámci EU expertní skupiny, které umožní to, aby členské státy přijímaly zákony na posílení prezence žen v politice. Proto je důležité, abychom v naší práci pokračovali. Jedna otázka je skutečně velmi důležitá. Do jaké míry může směrnice, která zavádí kvóty pro dozorčí rady, zda vůbec takováto směrnice může mít schválena Evropským soudním dvorem. Například v polovině 90. let Evropský soudní dvůr měl spíše negativní postoj vůči pozitivní diskriminaci, i když v podstatě v legislativě existovala již od roku 1976. Nyní je tedy možné stanovovat kvóty a já si proto myslím, že Evropský soudní dvůr pravděpodobně nezaujme negativní postoj vůči pozitivní diskriminaci. Co můžeme nyní učinit? Důležité je, abychom se soustředili na politické strany. Kvóty nemohou dosáhnout všeho. Je třeba, abychom zavedli dodatečná doplňující opatření a zde je třeba přimět politické strany, aby tento krok učinili. Mě, mohli bychom jistě přimět strany, aby zavedly interní kvóty i pro své kandidátky a také, aby, mohli, aby kontrolovali procento žen ve svých různých rozhodovacích orgánech. Ale existují i další nástroje, které jsou velmi důležité. Takovéto nástroje sice nejsou kvóty, ale strany je mohou přijmout dobrovolně, nebo je, eh, by bylo možné, aby zákonodárce zavedl pro strany eh, různé povinnosti v rámci zákona o stranách, či navázali jste povinnosti na veřejné financování stran. Například bychom mohli do statutu strany zavést povinnost eh, zajistit, rovné postavení mužů a žen. Či skutečnost, že při volebním boji je nutno posílit přítomnost žen v médiích. Nebo eh, další vzdělávání žen v politických stranách a to není důležité jenom pro ženy, je důležité, aby i muži byli vzděláváni v otázce rovnosti žen a mužů. Je tedy důležité, aby všichni straníci byli vzděláváni v otázkách diskriminace na základě pohlaví. A další opatření například by bylo možné omezit výdaje, když jde o volby předsedů, či by bylo možné uvnitř stran, a doporučila to již OSN, uvnitř stran by bylo možné posílit skupiny žen. A nyní se dostávám k národním parlamentům. Již jsem říkala, že je důležité, abychom měli zákony, které se budou týkat veškerých těch opatření, o kterých jsem hovořila, například s ohledem na statuty stran a financování stran. Jistě, národní parlamenty by měly rovněž zavést kvóty v oblasti politiky i v oblasti ekonomiky a také v oblasti veřejných institucí. Znamená to, mám ti například i veřejnoprávní média a poskytování informací. I toto je třeba odpovědajícím způsobem oprav, upravit. Dále národní parlamenty by měly zvážit, jak budou vypadat mechanismy, které se týkají důchodového systému pro poslankyně. Muži zůstávají spíše delší dobu v politice, ženy jsou vytlačovány z politiky a jejich institucí silněji a rychleji. A skutečnost, že ženy neví, jak se znovu začlenit do pracovního trhu, či jaký dopad bude mít poslanecký mandát na jejich důvod, toto vše vede k tomu, že ženy jsou spíše odrazovány od toho zvolit si politickou kariéru. A proto je důležité, abychom přepracovali důchodová schémata, zejména pro poslankyně a rovněž je důležité zavést taková opatření, které zajistí poslankyni, aby na závěr po ukončení své politické kariéry se opět mohla vrátit na národní pracovní trh. Dále je důležité, abychom kvóty například pro správní rady doplnili například závazkem toho vypracovávat výroční zprávu o rovnosti mužů a žen. Dále je třeba, aby tady byla povinnost zveřejnit plán pro rovnost mužů a žen na dalších pět let. Francouzské zákonodárství toto již v oblasti CWOT zavedlo. Je to úprava z roku 2011. Každý rok musí správní rada podniků přijmout zprávu, kde popisuje rovnost mužů a žen v společnosti, ve firmě. Týká se to všech firm, které mají ze zákona povinnost zavést kvóty. Tyto kvóty jsou stanovovány na nejvyšší úrovni, ale e, je přirozené, aby rovnost mužů a žen byla na všech úrovních podniku a týkala se všech zaměstnanců podniku. Toto by byla důležitá reforma, která by se měla ještě zavést. Má předřečnice již řekla, že je důležité, abychom doplnili veškeré tyto reformy odpovídajícími opatřeními, například opatřením, které posílí otcovskou dovolenou. Jen tak se mohou potom ženy silně angažovat v pracovním životě. A není evropská úroveň. Evropský parlament musí sehrát důležitou roli. Parlament by měl i nadále posilovat povědomí o této problematice, povědomí o tom, že ženy jsou příliš málo zastoupeny v rozhodujících orgánech tady by parlament k této věci měl přistoupit pomocí zpráv z vlastní iniciativy. Evropský parlament by měl rovněž posílit pozitivní diskriminaci. Od roku 1976 máme ve smlouvách tento nástroj, ale ne vždy se na něj nahlíží jako na něco pozitivního. Často eh, se o něm smýšlí jako o něčem negativním, ale je třeba si připomenout, že pozitivní diskriminace, jako například kvóty, jsou částí nástrojů, které nám pomáhají prosadit rovnost mužů a žen. A na závěr jistě je důležité, abychom podpořili návrh komise, protože ten se snaží stanovit kvóty v dozorčích radách v Evropě. Je třeba ovšem dbát o to, aby tyto kvóty neplatily pouze pro členy představenstv a dozorčích rad, ale také pro veškeré další členy. Pokud by kvóty platily pouze pro osoby, které nemají exekutivní kompetence v dozorčích radách, tak tam by byly zvoleny jistě ženy. Ale v představenstvu, tam, kde se rozhoduje, pokud bychom tam kvóty neměli, tak to k ničemu nepovede. Proto je důležité, abychom měli vlastně kvóty pro veškeré osoby, které vykonávají funkce ve statutárních orgánech společnosti. Pouze tímto způsobem můžeme zajistit rovnost ženů, žen a mužů ve všech oblastech společnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Eleonor Lepinár a nyní je eh, nadšel okamžik, kdy eh, zahájíme diskusy. Ptám se poslankyň a poslanců zde přítomných, zda si přejí učinit nějaký komentář či položit otázku paní profesorce Lepinár. Nebyla tedy otázka a proto položím já sama jednu otázku, budu mít jednu poznámku. Budu hovořit eh, pomalu kvůli tlumočení. Když vypracováváte, vypracováváte studie o systému kvót, já jsem tuto studii ještě ne, nečetla, která je k dispozici, uh, máte nějakou vůči ideji o tom, jak charakterizovat eh, společenskou vrstvu, eh, do které náleží ženy, které jsou integrovány do pracovního a politického světa na základě systému kvót. Tam se proto, protože toto je skutečně zásadní diskuze a nediskuzujeme pouze o diskriminaci žen, ale diskutujeme také o diskriminaci žen, eh, která souvisí s jejich ekonomickými podmínkami Eh, já bych ráda, abyste mm, něco řekla, řekla pár slov k této tematice. Děkuji, to je vynikající otázka, jistě. Eh, pokud hovoříme o rozhodovacích orgánech, tak hovoříme o institucích, které jsou eh, ovládány členy společenské elity, jak muži, tak ženami. To vidíme jasně například při realizaci francouzského zákona o správních radách. Ženy pochází víceméně ze stejné společenské vrstvy a e, ze stejných profesích jako muži ve správních radách. Je to elita společnosti. V politice bych řekla, že ty kvóty trochu pozměňují sociální a profesní uh, zázemí, kontext těch zvolených. Dostávají se tam lidé, které pochází z jiného prostředí než v minulosti, například ženy, které pocházejí z veřejné zprávy, či ženy, které pracují jako učitelky a někdy jsou zvoleny dokonce ženy, které byly pouze domácnosti. U mužů tak tomu nikdy není. Zvolení jsou většinou lékaři, právníci či příslušníci svobodných povolání. Takže říkám, ano, podotkla bych, že kvóty příliš eh, toho nemění, co se týče společenské vrstvy, ale něco trochu jí mění, zejména eh, co se týče poslankyň zvolených do parlamentů. Kvóty tedy nepřivádějí příliš, příliš velké množství žen do parlamentů, které aby nepřicházeli z elit. Proto je důležité, aby se tato opatření, tyto kvóty, propojily s dalšími proaktivními opatřeními, které zajistí zlepšení rovného postavení v celém podniku. Mám tím na mysli střední management, celkový personál. Tyto kvóty bychom neměli tedy používat pouze pro elitu v dozorčí radě, ale pro všechny. Děkuji mnohokrát. A nyní přejdeme k dalšímu panelu. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně. Máme zde zástupce komise, který by si přál položit otázku, takže prosím. Euh, Děkuji, ráda bych věděla, zda mezi těmi doporučeními, která zde byla vyslovena, zejména mám na mysli soukromý sektor, kde se stále říká, že není možné jmenovat do správního orgánu či statutárního orgánu ženu, protože žádná vhodná žena k dispozici není. Tak zde bych ráda věděla, zda by bylo vhodné mít doporučení v tom smyslu, aby existovaly nějaké databáze, aby se vytvářely databáze. Existují ti takzvaní headhunters. A tito headhunters by měli vytvářet strategie pro to, abychom měli kritéria pro rovnost mužů a žen, například když jde o to navrhnout osoby pro dozorčí rady tak, aby skutečně mohly mít navrženy ženy. Ten známý argument říká, není možné najít vhodné ženy. Ženy prostě nejsou, není možné je eh, nalézt. Ale pokud by bychom se podívali na to, co zjišťujeme dnes, příklad je například francouzský zákon, ale norský zákon je podobný. Francouzský zákon, který se týká dozorčích rad, říká a jasně ukazuje, že ženy jsou stejně kompetentní, mají stejné zkušenosti a profesní zázemí jako muži, že tam žádné problémy nejsou. A žen, praníky, které takovéto ženy našly, si již nestěžují na tento zákon a ty největší francouzské společnosti ty kvóty dokonce překročily. Byla tady lhuta pěti let pro dosažení těchto kvót, ale ty velké francouzské společnosti neměly vůbec žádný problém tyto kvóty naplnit. Pak zde padl argument, že to, budou, že to jsou vždy ty té ženy, které budou sedět v těch dozorčích radách, ale tomu není tomu tak. V dozorčích radách máme různé typy žen. Takže rozhodně není pravdivý ten argument, který říká, že není možné nalézt odpovídající schopné ženy. Samozřejmě mohli bychom tedy více povzbudit v tom smyslu, aby hledali odpovídající ženy, ale ženy se také organizují sami. Například ženy, které pracují eh, ve, ve státní správě, tyto ženy se združí a ukazují na sebe a ukazují, že skutečně zde existují skupiny žen, které jsou schopné přebírat takovéto úkoly. Proto si myslím, že kvóty mají skutečně pozitivní dopad, neboť vedou i k tomu, že se ženy združují, že na sebe poukazují a ukazují, že mají stejné schopnosti jako muži. Ptám se, zda ještě někdo si přeje položit otázku, někdo zde v sále, zda někdo chce přijít s komentářem. Zde vzadu, prosím. Can you hear me? Yeah, um, given... Hovoříme o kvótách v Evropě se, když se hovoří o kvótách v Evropě, stále často toto stává horkým bramborem. A mě by také zajímalo, jak v této souvislosti potom se stavíme k neevropskému či barevnému obyvatelstvu. Také se stále říká, že není možné najít barevné obyvatelstvo či občany pro určité funkce. Dokonce i barevní lidé jsou proti kvótám, protože mají pocit, že by mohli být nějakým způsobem sankcionováni. Můžete se k tomu také vyjádřit? Ano, to je velice důležitá otázka my jsme v této oblasti neprováděli hodně studií, například k etnickým menšinám, ale existují určité studie, které jsou v příloze eh, mé studie a ty se také týkají Belgie v politické oblasti. Podporují tyto kvóty spíše kvóty etnických menšin podobné je to i ve Francii, zvláště pokud se to týká voleb do obecních rad. E, potom si totiž rady často říkají, že když už musíme zvolit ženu, tak nechť je to jedna, která je přímo z etnické menšiny. To znamená, že tyto kvóty nejsou špatné pro ženy z etnických menšin. Každopádně každopádně to nemá na ně žádný negativní dopad, spíše naopak. A vaše otázka, také otázka místo předsedkyně je důležitá, protože Eh, skupina žen je samozřejmě rozmanitá. Všechny ženy nejsou stejné a zdali budou všechny ženy posíleny kvotami, na to musím říci ne. pojď, když se jedná o rozhodovací orgány, tak to jsou orgány, které spíše vy eh, kde pracují spíše osoby či občané, kteří patří ke společenské elitě. To pak ale nevede k tomu, že by kvóty vedly k tomu, aby slabší obyvatelstvo získalo větší možnosti. Kvóty nedemo, pravděpodobně nedemokratizují příslušné orgány, tak se to říci nedá. A také se však nedá říci, že by v důsledku kvót byly ženy z menšin e, oslabeny, anebo že by docházelo k větší selektivitě, že by byly voleny pouze ženy, které patří k elitě. Samozřejmě, jestliže chceme vnést více, de, více demokracie do rozhodovacích orgánů, pak potřebujeme ještě další mechanismy. Je třeba provést restrukturalizaci. Například správní rady nebudou otvírat dveře všem. Nemůže se stát automaticky každý členem správní či dozorčí rady, ale u těch správních rad je to tak, že když se hovoří o rovnost pohlaví, o rovnosti pohlaví, pak je tato otázka a diskuse důležitá. Tady se to netýká pouze rovnosti mužů a žen, ale tady se to týká také eh, jiných kritérií, například původu zaměstnanců. Otázka rovnosti mužů a žen otvírá dveře zase k dalším otázkám rovnoprávnosti. Doufám, že jsem tato o, tu vaši otázku zodpověděla. Například ve Francii nejsou žádné tabulky či statistiky o tom, kteří lidé za ujímají určité funkce. Ale já si myslím, že model Francie bychom si neměli brát za vzor. Studii, kterou jsem nyní zvolila, ta hovoří o Francii a tady se to dá lépe zkoumat. Já jsem řekla, že ve Francii eh, není eh, etnický původ zaznamenán ve statistice, ale máme přece oči, vidíme to i v podnicích. A celková debata o kvótách ve vztahu k rovnoprávnosti mužů a žen v politice a v podnicích. Takže tato debata, tato diskuse byla užitečná, neboť podnítila další debatu týkající se obecné rovnoprávnosti. Děkuji vám. Děkuji, takže nyní přejdeme k dalšímu panelu. Téma dalšího panelu se věnuje tématu, kterému se tento parlament, zejména členové výboru FEM, velice věnoval. Proběhly značné politické diskuze o tomto tématu a rovněž také legislativní činnost, která se věnovala této oblasti. Téma tohoto panelu se jmenuje důstojnost a eminence násilí páchaného na ženách. A řečníkem, kterého jsme pozvali, aby pohovořil o tomto tématu, je Levin Altan. Má 13 let zkušeností v oblasti rozvíjení legislativy, analýz a implementace legislativy EU. Je to poradce, právní poradce národních vlád a Evropské komise. A on nám tedy poskytne pohled na tuto tematiku, zejména v souvislosti s legislativními otázkami. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, že mám příležitost hovořit o tomto důležitém tématu. A tento bod týkající se e, důstojnosti a integrity je bodem číslo čtyři celkové strategie. Takže podle této strategie postupují členské státy. Já to zmiňuji proto, protože nemáme dostatek času hovořit o celkovém charakteru e, násilí e, na ženách. Podívejme se nyní na kořeny tohoto násilí a podíváme se také směrem ku předu. Takže rozsah násilí, takže za prvé mohu říci, že nemáme dostatečná data, která nejsou konsistentní a nezbírají se tato data také každoročně. Nedávno byla zveřejněna čísla, která jsou šokující. Miliony žen každý rok jsou uh, také předmětem, je na nich eh, vynakládáno násilí a také tisíce jsou zabity. Je to miliony žen, které zažily sexuální a další násilí ve svém životě. Hovoříme o 13 milionech žen, které trpěly násilím. To je větší počet, než kolik obyvatel má Maďarsko Maďarsko a nyní hovoříme o 3,7 milionech, který se týkalo sexuálních násilí. Podíváme-li se například na zabití či na vraždy, tak 55 žen je v Evropské unii je zabito rukou svého partnera či manžela. Tato čísla jsou šokující, my je často opakovaně slycháme. A co nám ukazují tato čísla, to je opravdu nejstrašnější trestný člin. Jsou to eh, obchodování se ženin, vynucené manželství, eh, znásilnění a také vraždy. Toto jsou ty trestné činy, které eh, především jsou založeny na pohlaví. To jsou velice násilné trestné činy, ale jsou to také opakované eh, trestné činy, které se opakují po dlouhou dobu. A jejich dopady jsou psychologické, fyzické, také mnoho žen je pak postiženo v důsledku těchto trestných činů a také z hlediska psychologického například mají tyto trestné činy dopady na jejich úspěch a, vzdělování, eh, a vzdělávání a mají také dopad na uplatnění na trhu práce v budoucnosti. To znamená, že tyto trestné činy mají velké dopady na celou společnost a také na rodiny. A týká se to také ekonomické úspěšnosti společnosti. Je, je to velice důležité téma, které je také uznáváno. Je to uznáváno na mezinárodní úrovni a na evropské úrovni a také na národní úrovni od roku 1979 byly stanoveny závazky, kdy bylo rozhodnuto, že se musí snížit násilí na ženách a je, máme také pekinskou platformu pro akci a jedna z oblastí této platformy eh, přímo hovoří o násilí. My také máme umluvu Rady Evropy o snížení násilí na ženách a další umluvy. Také na evropské úrovni se provádí celá řada akcí, které nejsou přímo zaměřeny na násilí na ženách, ale máme také legislativu týkající se obchodování s lidmi. Myslím si, že asi 80 eh, lidí, se kterými se obchoduje, jsou ženy. A dále máme také legislativu týkající se ochrany obětí a máme také legislativu pro ochranu a byly další akce, například EU semestr, který se zabýval kořeny nerovnosti mezi ženami a muži a hodlal také zlepšit například vzdělávací možnosti žen. To znamená, že se dělá celá řada akcí a také bylo uděláno hodně závazků. A například pekingská platforma a istambulská umluva jsou zaměřeny na klíčové aspekty a jde o to, že je třeba vytvořit konsistentní politiku, protože se jedná o velice obecný jev máme tady tři klíčové směry, jak postupovat. Například prevence. Potom za druhé je to ochrana eh, v obětí a ochrana obětí například také justičními způsoby, tak aby nedošlo k opakování trestných činů. A také se ta druhá oblast zaměřuje na stíhání a trestání trestných, těchto trestných činů, což jsou násilí na ženy. A potom tady máme také nutnost změnit kulturní aspekt, to znamená, eh, jak dochází a co vlastně, jaká je motivace k násilí na ženy. Dále je zde také zaměřeno eh, také se zaměřujeme na to, abychom eh, konstatovali, že opravdu k násilí na ženách dochází. Také tady nám jde o koordinaci mezi agenturami. Není to pouze koordinace politik, ale na základní úrovni musíme provádět koordinaci v terénu, protože násilí na ženách se týká eh, různých částí společnosti také eh, v této souvislosti se zabýváme půd, podpůrnými službami a jak eh, poskytovat ochranu a podporu obětem a také je třeba se postarat o rehabilitaci. Poslední dva aspekty se týkají účinné implementace což znamená, že například se také zaměřujeme na e, sběr údajů. Je třeba sbírat údaje o násilích na ženách například na národní úrovni, to znamená u soudu, ale dochází také k, zatím k nedostatečnému e, sběru dat. A také eh, je třeba celou oblast monitorovat. My vidíme, že dochází k mnoha opatřením eh, a eh, národní státy se zde snaží něco dělat. Evropská unie a také mezinárodní orgány schválili celou řadu závazků, ale podíváme-li se na stávající statistiku, tak vidíme, že násilí na ženách se nesnižuje, ale dokonce se v některých případech zvyšuje. A také akce proti tomuto násilí jsou fragmentovány. A otázka zní, proč se to děje, jak jaké potíže máme při řešení tohoto obtížného problému. Já si myslím, že to souvisí s tím, že násilí na ženách má také genderové eh, kořeny, strukturální kořeny a také eh, například to souvisí také se společenskou rolí mužů a žen. A proto násilí na ženách souvisí s tím, jak eh, se na ženy nahlíží ve společnosti, jak se s nimi má zacházet a jak ženy mají reagovat na násilí. Co to znamená? Tyto strukturální nerovnosti také vedou k tomu, že dochází k násilí eh, na ženách ze strany mužů a také tyto společenské struktury vedou k tomu, že násilí na ženách eh, není dostatečně eliminováno a také ženy nemají pak možnost reagovat na toto násilí a otevřeně o něm hovořit. Podíváte-li se na statistiky z průzkumu veřejného výmění, tady se to nejsou pouze, to nejsou oficiální statistiky. Podíváte-li se na tyto statistiky, které nejsou oficiální a veřej, a potom oficiální statistiky, tak vidíte, že je tady velký rozpor. A to nám také ukazuje, jaké potíže a těžkosti ženy mají e, v této oblasti, že mají potom potíže e, ohlásit toto násilí a také, že například lékaři o něm nehovoří. Co to znamená? Reakce musí být koordinovaná a komplexní a musí být také dlouhodobá. Podíváte-li se na eh, reakci, ke které dochází, to vede k tomu, že eh, nyní by mohly nastat určité pozitivní změny. My v současné době se snažíme, aby reakce na násilí byla komplexní a my tady hovoříme o krátkodobé, střednědobém a také dlouhodobém horizontu. Jsou to akce, které jsou implementovány a monitorovány, potom jsou to akce, které musí být plánované. Takže komplexní přístup znamená, že se soustředíme pouze na jeden druh násilí, ale díváme se na všechny druhy násilí. To znamená, že jeden rok se můžeme zaměřit eh, na obchodování s lidmi, druhý rok například na zvojetvořování eh, pohlavních orgánů a tak dále. To znamená, že my se musíme zabývat celkově všemi druhy trestných činů a také se zabývat všemi skupinami, kterých se to týká. Takže my potřebujeme také cílené akce. My se také musíme zaměřovat na různé situace různých skupin žen. Například se zaměřujeme na e, ženy z etnických menšin a nebo také na ženy s postižením. a také se musíme zaměřovat na všechny sektory. Například to je vzdělávání, e, zaměstnávání a také justiční systém. A právě proto potřebujeme komplexní strategii. A EU se k takovéto strategii zavázela, ale neimplementuje ji komplexně. V této situaci e, strategie umožňuje koordinovanou akci a je třeba zapojit e, různé instituce, ale koordinace je velice složitá a je třeba také zabezpečit synergický postup všech těchto orgánů. A nyní ještě k implementaci a monitoringu. My jsme si již stanovili také určité cíle. Téměř všechny státy také již podepsali Istanbulskou úmluvu, ale my musíme také zabezpečit, aby cíle, které byly stanoveny, eh, byly také plněny. A jeden z nejdůležitějších aspektů je také mít měřitelné cíle. My máme měř cíle na úrovni EU eh, e v oblasti například eh, vzdělávání a dalších oblastích, ale v této oblasti, eh, v oblasti snižování násilí na ženách takovéto cíle stanoveny nebyly ale stanovené cíle není snadné dosahovat, ale je zvláštní nemít takovéto cíle. A v této souvislosti je třeba také říci, že máme omezené údaje. Máme různé monitorovací organi- eh, mechanismy, které například existují na úrovni Rady Evropy a také OSN a EU může mít efektivní monitorovací mechanismy. Členské státy se mohou zavázat k monitoringu. To vidíme také na základě či na příkladě evropského semestru. A když budeme mít řádné monitorovací procesy a také řádnou implementaci, pak eh, eh, cíle lze plnit. A jestliže však závazky mít nebudeme, pak si je těžké představit, že dojde ke změně v této oblasti v následujících pěti až dvaceti letech. Děkuji vám. Eh, muchas gracias. Eh. Děkuji mnohokrát panu Levantovi. Myslím si, že ve svém projevu jste načrtl celou řadu velice důležitých otázek, kterým jsme se zde na výboru opětovaně věnovali. Řekl jste to správně. Hovoříme o problému, který je problémem strukturálním. Hovoříme o nerovné společnosti, kde nerovnost mužů a žen vede k tomu, že dochází k různým typům porušování práv, které, proti kterým je třeba bojovat. Je třeba, abychom přispěli ke společnosti, která bude rovnější pomocí vzdělávání, pomocí změn institucí a potřebujeme také konkrétní politická opatření. Zde mám na mysli například podporu obětí násilí. O veškerých těchto otázkách jste hovořil a rovněž jste jmenoval něco dalšího. A je to něco, čemu jsme se zde na výboru opětovaně věnovali. A totiž je důležité mít data a statistiky, které budou homogenní, tak abychom mohli data lépe srovnávat. Tak, abychom měli v ruce nástroje pro to, abychom mohli zasáhnout. Nástroje, které by byly z toho zasáhnout ve všech oblastech. Něco takového požadujeme již velmi dlouhou dobu a proto je velmi důležité, abychom my zde v evropském prostředí tuto práci rozvíjeli dále a převzali politickou odpovědnost, která se s ním pojí. A to by měly učinit právě evropské instituce. Proto vám velice děkuji za váš příspěvek a ptám se, zda někdo chce panu Levantovi položit otázku. Máme ještě trochu času. Prosím, máte slovo. Mohl, prosím, představte se krátce a také prosím o stručnost, abychom mohli pokračovat v našem pořadu jednání. Dobrý den, jmenuji se Antonio Sintra a pracuji jako v poradce v oblasti rovnosti mužů a žen. A rád bych věděl, jak to vypadá s tím přeskoumáváním kritérií, když jde o to sestavit koherentní strategie, jaké indikátory potřebujeme, či respektive jaké indikátory nesmí chybět v rámci takovéto celkové strategie. Vím, že indikátory, to je obšírné téma, ale rád bych skutečně věděl, jaké znaky musí vykazovat takovéto kritéria, která budeme potřebovat pro jednotnou strategii. Děkuji. Já nevím, zda by to bylo možné v rámci jednotné strategie. Já si myslím, že snaha dosáhnout společného indikátoru na vyšší úrovni neplní vždy patřičné cíle, ale eh, jsou tedy určité ukazatele. Hmm, a to v tom smyslu, že je celá řada žen, které naznačují, že byly obětí násilí. A to je věc, která bude problematická sama o sobě, protože je třeba uh, Eh, si říci, zdali je nutné, nebo zdali budete schromažďovat údaje o typech trestných činů nebo oznamování. Eh, já si myslím, že už existuje jeden způsob, jak schromažďovat tyto údaje, a to prostřednictvím populačního průzkumu, kde byste to prováděli každé dva, tři roky na základě několika indikátorů, eh, na které se zaměřují v rámci klíčových otázek, tak to už jsou samo o sobě cíle. Eh, jde o to, že je třeba se dohodnout na konkrétním cíli a podívat se, jak se věci budou průběžně měnit, protože momentálně se věci nepříliš mění. Není jasné, zda politiky jsou úspěšné či ne, protože nevíte, z čeho vycházíte, nevíte, do jaké míry se to změnilo. Takže výstupy úroveň násilí, míra násilí je jedna věc. Druhá věc je, zdali to hodlají ženy eh, oznámit. To jsou pochopitelně eh, trestně právní kriminalistické statistiky. Dále se musíte podívat na prevenci a reakci. Eh, v tomto případě už máme určité statistiky, dejme tomu z Rady Evropy, kde se poskytuje určitá podpora, jsou tam cíle ohledně toho, kolik um, chráněných domů by mělo být v každém členském státě. Takže je nutné si stanovit cíl pro různé tyto otázky přístup této strategie je eh, relativně dobře nastíněn. Istanbulská umluva, dejme tomu, tam je třeba se ovšem zaměřit na jednotlivé konkrétní aspekty. Děkuji. No, ráda bych vám ještě jednou poděkovala za příspěvek. Myslím, že to, co jste říkal, je nesmírně důležité, ale rozhodně to zohledníme v diskusích, které proběhnou v našem výboru v následujících měsících a snad se nám podaří s vámi spolupracovat i nadále, abychom mohli dosáhnout příslušného cíle. Doufáme, že co nejdříve se nám podaří zlikvidovat násilí na ženách, abychom mohli navázat spravedlivější společnosti, kde budou muži i ženy požívat stejná práva. Děkuji. No a nyní úplně poslední prezentace. dnešního semináře. posun genderové politiky v rámci spolupráce v zahraničních věcech a vývoji. To jsou zásadní otázky, které budeme muset v tomto výboru v budoucnu řešit. My máme program, který je nabitý otázkami pekingské platformy, rovnosti a otázkou, jak tuto genderovou politiku zakomponujeme do mm, zahraničních, mezinárodních vztahů a jakým způsobem budeme posilovat rovnost ve vlastním prostoru v Evropské unii. Teď dám slovo paní Petře Dobušar z Anferské univerzity a pochopitelně vám musíme poděkovat za to, že jste se za námi dostavila. Asi je pro vás důležité se vyskytnout, eh, poskyt, vyslechnout i naše připomínky a naše otázky, abyste pak mohla zakomponovat do vlastní práce. Děkuji. Já svod analýzu přeskočím, protože by to trvalo hodně času a e, přejdu rovnou k doporučením, protože mám za to, že ty jsou pro vás asi nejdůležitější. Já si prvé myslím, že po roce 2015 je nutné lépe z politického hlediska pojednat všechny oblasti genderové rovnosti a to i na externí bázi. Což znamená novou strategii pro rovnost mezi muži a ženami pro leta 2016 až 2020 Čili je důležité, aby si v rámci toho stanovili cíle eh, agentury EAS, DEFCO, ECHO, ENLARC a obchod. Aby si stanovili i vlastní úkoly a odpovědnost. Eh, my často vidíme, že DG Trade je zcela absentuje, DG Enlargement tam sice je, ale buďme upřímní, ty cíle nejsou tak ambiciozní, já je tady mám, a jedním z nich je monitorovat a kontrolovat dodržování kodaňských kritérií, což o sobě, samo o sobě je velmi omezené a je velice vágní to průběžně sledovat, protože každý rok můžete poskytnout několik případů, pak z toho vyšla krásná zpráva, ale uh, konzistentní genderový mainstreaming to není. A já si myslím, že právě toto je důležité pro tu novou strategii rovnosti mezi muži a ženami, tak aby do toho byli zapojeni tedy všichni. Myslím si také, že každá politika externí služby by měla mít akční plán, v rámci kterého budou genderově mainstreamovat vlastní politickou oblast, včetně všech aspektů této politiky. V praxi to znamená, že DG pro obchod, rozšíření a externí služba by měly zahájit práci na takovémto akčním plánu a mohou využívat zkušeností EKFK a vím, že externí akční služba během let podnikla celou řadu iniciativ, co se týče obecné rovnosti, ale myslím si, že by bylo dobré také vytvořit nějaký obecný plán systematického charakteru. Jednotlivá DG by se mohly také poučit vzájemně od nejlepších praktik a také od um, genderových markerů od FK. FK. Eh, jsou to markery OECD, eh, což je také užitečné pro agenturu pro rozšíření a je to důležité pro eh, monitorování z hlediska předvstupního a EPI. Platí to i pro obchodní politiku. To jsou tedy cesty, nad kterými bychom mohli uvažovat. Dále také vytvoření Gender Focus Persons Network. Je to síť, která se teď využívá v DEVku a myslím si, že by to mohla být dobrá věc pro politiku rozšíření. E, za druhé, si myslím, že genderová politika by mohla být rozšířena, ale zároveň i prohloubena. Vím, že se poskytují různé zprávy, které vytvářejí povědomí a setrvačnost, ale je třeba Eh, neustále mít na paměti, že jsou tady různé způsoby výkaznictví, které si nemonitorují eh, pokrok, monitorují izolované incidenty a já si myslím, že toto je třeba zohlednit do období po roce 2015 eh, spíše zaměřenějším stylem, směřením konkrétních hodnot cílů a vyhodnocování výročních zpráv. Což byla jedna z výhod předešlého rámce, že tyto věci jsou um, hmotné, hmatatelné, že tyto věci nejsou natolik transformativní. I v tomto případě si myslím, že Evropská unie by explicitně měla uh, využít eh, politického posílení pozice žen pro strategie po roce 2015 tím, že by měli vytvořit ukazatele, které posílení pozici žen eh, poměří, dejme tomu s ohledem na přístup k práci a ke kvalitní práci. Genderový mainstreaming není také věc, která by byla levná. Čili je třeba zvýšit rozpočtovou složku pro tuto oblast a finančně posílit zdroje pro organizace žen. Co je ještě důležitější, tyto zdroje musí být systematicky sledovány. To je věc, o kterou jsem se pokoušela sama několik let. Přes několik peněz jde na genderový mainstreaming do organizací žen a zdá se to být velmi náročný úkol. Mám taktiž pocit, že údaje vlastně nejsou k dispozici a já mám ale za to, že by to mělo být zahrnuto do výroční zprávy DG, zvláště DEFKA. Mm, tato zpráva by určitě měla zahrnovat informace o vývoji a e, každý rok by to mělo umožnit jakési porovnávání, což byl také závazek akčního plánu je to věc, která se neprovádí nyní a je to něco, na co by se měl zaměřit výbor FEM. Pakt, další doporučení v tomto smyslu, že Evropská unie je mezinárodní fórum, které využívá rozpočtové podpory a je třeba, aby EU zajistila, že toto bude zahrnovat genderové cíle. Evropská unie nadále využívá větší rozpočtové podpory, nicméně absolutně nemáme ponětí o tom, co se v tomto ohledu děje, zdali je to genderově mainstreamované nebo ne, protože příslušné eh, markry neobsahují rozpočtovou podporu. A já jsem eh, provedla několik studií na delegacích a v 90% tyto genderové indikátory nebyly zahrnuty do příslušných podpůrných programů ani v jednotlivých zemích. Ani když jsem mm, se bavila s mm, těmi, kteří z programového hlediska eh, to mají na starosti, využívají to jako výmluvy šéf spolupráci v jednom ohledu mi dokonce sdělil, že nechce genderově desegregovat tento indikátor. Já jsem si to ověřovala a genderově desegregovaný indikátor neznamená dva indikátory. To jenom, abych vám dala najevo, že ani ti, kteří na tom pracují, v tom nemají jasno. Vím, že DEVKO provádělo určité školení o rozpočtové podpoře, ale eh, pochopitelně pokud tady není motivace, tak eh, se nic dalšího dít nebude. V tomto ohledu asi bude také zajímavé uvést, že existují úžasné nejlepší eh, zkušenosti a praxe, především mm, dejme tomu v komisních studiích eh, ohledně efektivity finančních podpor eh, v určitých pilotních zemích, kde se stanovuje, jak může rozpočtová podpora posílit rovnost praxi. Máte to farko, ale bohužel jsou to izolované incidenty, které nejsou součástí širší spolupráce. Pak tady máme ještě jednu věc, která souvisí eh, s vůcovskou pozicí, s vedením a odpovědností, protože eh, otázky genderové rovnosti by měly být zakomponovány do popisů pracovních míst na delegacích a na jednotlivých úřadech a pracovní plány příslušných osob by měly také zahrnovat plán, který souvisí eh, se strategií po roce 2015 a ideálně by to mělo zahrnovat eh, povinné školení, protože genderová politika, genderová rovnost je klíčovou hodnotou v Evropské unii. Dále bylo jasné, že pokud šéf delegace nebo šéf spolupráce je do této věci zapojen, tak to nesmírně motivuje všechny zaměstnance. A to má velký vliv na genderový mainstreaming politiky. Další aspekt, na který by se měla, eh, měl výbor FEM zaměřit, je politický dialog s třetími zeměmi o lidských právech, o rozvoji, obecně o genderové rovnosti, to by mělo být na pořadu dne, ale v praxi jsem svědkem toho, že se to neděje. Viděla jsem to v dialogech, dialozích o lidských právech v Jižní Africe. Eh, jsou tady otázky spojené s násilím na ženách, ale to není považováno za eh, genderovou otázku. V tomto případě je nutné mít k dispozici dost zdrojů, aby byly do diskuse zapojeny příslušné osoby. A v neposlední řadě všichni, kteří jsou do toho zainteresováni, by měli být předmětem školení DEVKA a jiných úřadů. Pokud tady není motivace, tak dobrovolně se na školení nikdo nehlásí. Myslím, že by to mělo být povolné pro určitou kategorii zaměstnanců, zvlášť těch, kteří pracují na rozpočtech a na politických dialozích s třetími zeměmi. A úplně naposled, myslím si, že by měly být osoby na delegacích, které by mohly na těchto otázkách pracovat na plný úvazek a že by měly být osoby, které by mohly ovlivňovat rozhodování. Protože pak eh, ne dojde také k ztrátě institucionální paměti, pokud najednou se osoba odebere na jinou pozici. Děkuji. Gracias, señora. Děkuji mnohokrát. Paní Debiser, váš příspěvek byl skutečně velice zajímavý. Vyčetla jste několik nedostatků, pojmenovala jste několik otázek, které jsou pro nás důležité v naší práci, v našem výboru, pro naši práci jakožto poslanců, také s ohledem na kontrolu komise a jejich generální ředitelství. Hovořila jste o těch nedostatcích a neustále jste opakovala, že je nutné, abychom zde zasáhli, angažovali se. Důležité je, aby rovnost žen a mužů byla silněji zohledněna. A skutečně váš projev byl velmi zajímavý. Nyní je možné položit paní Debušer otázky či přijít s nějakým komentářem. Paní Lunaček má slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Já pracuji spíše v oblasti zahraničních vztahů než eh, ve výboru pro ženy. Ale pro mě, paní Debuscher, byla vaše prezentace skutečně velice zajímavá. Myslím si, že situace, kterou nyní zažíváme, kde ani nevíme, kolik žen bude zastoupeno v nové komisi, je také velkým problémem. Pravděpodobně nedosáhneme toho počtu 40%, které jsme požadovali a členské státy také nedodržují to, co požadoval Evropský parlament a výbor pro ženy v roce 2012. To byla zpráva paní Pětekajnen v tom smyslu, aby každá členská země jmenovala jednoho muže a jednu ženu. Tak to tedy vypadá současná situace a v tomto světle jistě není překvapivé, že když eh, jsme nedosáhli ničeho ani na tomto poli, že jsme nedosáhli dalších věcí i v ostatních oblastech. Ale já bych na tomto místě spíše položila otázku, kterou adresuji vám. Jedna věc ve vašem příspěvku, paní Debyšer, byla pro mě velice zajímavá. A totiž to, eh, týká se to v ministr- ve zprávách v zahraničí, že v těchto zprávách, také ve zprávách eh, Komise Evropského parlamentu vždy máme eh, pasáž, která se věnuje situaci žen a také rovnosti žen a mužů. Ale také je pravda to, co říkáte, že je to spíše něco, co není tak důležité, taková vedlejší záležitost, a že to nestačí, že to nestačí proto, abychom získali celkový přehled. Abychom měli kontrolu celkovou. Není tam srovnání například s minulým rokem či se třemi minulými lety. Někdy se to v těch zprávách objevuje, ale systematické to není a já o tom budu v budoucnu hovořit ve výboru pro zahraniční záležitosti. A nyní otázka která možná, no pravděpodobně ne možná, ale zcela určitě se bude týkat zahraničních vztahů, ale také dalších témat. A bude tedy zajímavá i pro ostatní poslankyně a poslance. Pokud hovoříme o strategiích, a zde bych ráda podotkla, že dříve, než jsem se stala poslankyní, tak jsem dlouho pracovala v oblasti potírání násilí páchaného na ženách. A zde si myslím, že jedna věc skutečně zásadně důležitá. Je třeba, aby bylo více mužů, kteří vedou tento boj. Máme tady například ten boj Right Ribbon, toho bílého kruhu proti násilí, bílé stužky. A tady existují organizace mužské, které se milují bílá stuha, které říkají, že jsou proti násilí páchanému na ženách. A tady je důležité, aby takovýchto mužů bylo více. Mužů, kteří společně se svými kolegy, muži, bojují proti násilí na ženách. Pokud nebudeme mít další muže, které se v této oblasti budou angažovat, tak se neposuneme. Zákony nestačí, je třeba, aby se změnila celá společnost. A nyní poslední otázka. Mohla byste říct něco eh, k eh, zprávě UNIFEN? Jmenovala jste dvě země, kde byly pozitivní příklady. Jednou z nich bylo Peru, to druhé jméno jsem nezachytila. Mohla byste uvést eh, příklady zemí, kde došlo ke skutečnému pokroku? Děkuji. Děkuji, paní Lunáček. Co se týče otázky složení Evropské komise, o které jste právě hovořila, tak zde bych ráda podotkla, že na začátku této schůze jsme se shodli na tom, že se obrátíme na předsedu komise pana Junkera s dopisem, ve kterém bude obsažen náš požadavek v tom smyslu, že nebudeme moci souhlasit s Evropskou komisí, kde nebude paritní zastoupení mužů a žen, vyrovnané zastoupení. Dnes jsme se doslechli, že momentálně pravděpodobně se rýsuje skutečnost, že bude komisařek, žen komisařek. A to nestačí. To je ještě menší číslo než ustávající komise a znamenalo by to, že jsme nejenom, že nedosáhli žádného pokroku, ale naopak, že se situace zhoršila. Proto ještě jednou zopakujeme stanovisko našeho výboru a e, tak toto napíšeme panu Junkerovi a doufám, že v příštích dnech či týdnech dojde k nějaké změně v této oblasti. Neboť pokud my jakožto evropské instituce půjdeme takto špatným příkladem a zároveň budeme požadovat rovnoprávnou společnost, kdy máme 20, 52% obyvatel žen a ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v důležitých institucích, která rozhodují o věcech, které se týkají života náš všech, tak je třeba se této věci věnovat a jasně o ní hovořit. Je třeba, abychom přišli s požadavkem, parlament musí jasně ukázat, co si přeje a nyní bych ráda ještě jednou předala slovo paní de Bischer, aby mohla zodpovědět na otázky, které jí byly položeny. Prosím. Děkuji vám za vaše připomínky. Bohužel s vámi musím pouze souhlasit, že potřebujeme, aby nás podporovalo větší množství mužů. A já si myslím, že tato otázka je velice důležitá a proto já také požaduji, aby v těch nejvyšších orgánech eh, byla posílena role žen my musíme také provádět v této oblasti vzdělávací činnost, že opravdu potřebujeme více žen, ale potřebujeme, aby na boji e, za rovnoprávnost žen se podílelo více mužů. Pak také v delegacích EU je převážně mužský personál. Tato situace se začíná v posledních letech kapinku měnit a toto má také dopady na politiky. A já si myslím, že takováto změna je důležitá my potřebujeme ženy, které budou vykonávat pozice na vrcholné úrovni, protože oni jsou, tak říkajíc, příkladem a to také změní myšlení mužů. A potom také studie komise a Uniform zahájená v roce 2008. Oni se zabývali, myslím, deseti zeměmi. Tam také podporovali rozpočtové iniciativy s ohledem na rovnoprávnost a tyto iniciativy byly často úspěšné, protože podpora rozpočtu nabízí velkou příležitost pro rovnoprávnost mužů a žen. Jestliže podporujete rozpočet, tak eh, jdete hlouběji, díváte se na státní struktury a tak máte možnost, aby obsahy opravdu implementovaly rovnoprávnost mužů a žen. A problémem tady však je, že tato věc je poněkud izolovaná a že tato nejlepší praxe není propojena s komplexní EU politikou na podporu rozpočtu. A nyní EU začne více podporovat rozpočty, ale nyní vidíme, že rovnoprávnost není dnes tak zastoupena v hlavních směrech, tak jak tomu bylo v minulosti. To znamená, že my se chystáme, tak říkajíc, propásnout u naší šanci. Muy bien, pues eh, finalizado este punto. A tím jsme ukončili i tento bod a já bych nyní chtěla poděkovat ještě jednou kolegyním a kolegům za dnešní prezentace. Tyto prezentace jsou velice důležité pro práci našeho výboru v následujících měsících. Chtěla bych vám poděkovat, chci také poděkovat účastníkům tohoto semináře a uvidíme se zase příště. Děkuji vám.